E, paní e, Beres, která za tím účelem má pět minut. Děkuji, pane předsedo. E, nyní tady hovořím za hospodářský a měnový výbor. Paní komisařko, Evropský parlament také v osobě pana Konze se zpravodaje se velmi zasloužil o to, aby legislativní prostředky pro provádění projektu SEPA, jednotná oblast pro platby v eurech, eh, mohl spatřit světlo světa. A když jsme stanovili ustanovení eh, pro eh, tyto platební služby, tak jsme si kladli celou řadu otázek a dnes si uvědomujeme, že tyto otázky byly oprávněné. Tento projekt má být v tuto chvíli zahájen a my lidi jsme poněkud znepokojeni, protože nemáme pocit, že ta úroveň mobilizace, která vlastně nějak neodpovídá problémům krize, není taková, jaká by měla být. Pokud si přejeme, aby tento projekt, který eh, se velmi zabývali aktéři tohoto odvětví a také zákonodárci, a který především má znamenat moderní platební nástroj, který bude přizpůsoben moderní realitě a měně euro, v tuto chvíli možná ne, neobsáhne to kritické množství, tak aby eh, mohl být tak účinný, jak si přejeme. Máme tady také nástroj přímého inkasa, a to je bez pochyby ten nejoriginálnější nástroj tohoto návrhu, tak tady stále ještě jsou četné obtíže. Pokud jde o odpovědnost komise, tak my bychom chtěli položit dvě otázky. Zajímalo by nás, jak komise chce podpořit přechod na nástroje SEPA. Byl stanoven harmonogram a je vidět, že tady se nepřihlíží k realitě. Neodpovídá to realitě. Donívá se komise, že až kritické množství plateb, které budou realizovány prostředním nástrojem SEPA, budou dobře řešeny do konce roku 2010. Přijali jsme legislativní nástroj, nebo vytvářeli jsme ho, ale tam jsme nestanovili ještě definitivní datum eh, pro přechod na nástroje SEPA. Doníváme se, že v tuto chvíli je na čase tak učinit. Chápeme, že jsou tady ještě některé otevřené otázky, které se týkají například kompatibility národních systémů a systému SEPA. A hmm, myslíme si, že je v odpovědnosti komisy, aby zde podpořila průmysl tak, aby byl schopen vyřešit eh, aby bylo možné vyřešit ty otázky, které tady ještě jsou otevřené. Potom tady také byly některé věci zanedbány. Eh, je to například eh, hmm, MIF, vícestranný mezibankovní poplatek, který je velice klíčovým prvkem toho celého systému. To bylo zanedbáno. E, potom, ať už se týká o řízení vnitřního trhu nebo hospodářské soutěži a tak dále, tak si tady všechny strany e, vlastně předávají černého Petra, nikdo se toho nechce chopit a tady je potřeba nějakým způsobem popohnat tyto aktéry k odpovědnosti. Je potřeba, aby učinili, co je potřeba tuto chvíli eh, není možné eh, zde eh, pochybnit určitý nástroj nebo použít určitý nástroj, aniž bychom nepodpořili aktéry na trhu, pokud jde o vytváření a zavádění alternativních systémů. Eh, řízení nebo ředitelství pro hospodářskou soutěž hovořilo o tom, že tento nástroj je v podstatě v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, ale potom bylo řečeno, že průmysl si musí nalézt sám nějakou alternativní odpověď. Ale alternativní odpovědi, které existují na úrovni národních států, zatím ještě nebyly proskoumány. Bylo řečeno, že ředitelství pro hospodářskou soutěž hmm, nebo nebylo řečeno, že to může podpořit tyto věci a ty problémy zkrátka nebyly vůbec vyřešeny. Financování eh, tohoto systému by mohlo vycházet eh, z určitých chyb, které by mohly nastat v tomto systému, ale to podle mého názoru není rozumné, protože tento systém je velmi křehký a k těm chybám může docházet. Takže já bych chtěla komisi eh, požádat o stanovení pevného data pro přechod na nástroje SEPA a aby pomohli stanovit alternativní systém, zavést alternativní systém, takový přijatelný systém, aby byl v souladu s pravidly smlouvy. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Pérez. A nyní dám slovo paní komisarce, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. V první řadě bych chtěla vystavit politová, politování eh, ze strany pana komisaře McCreevyho, že se nemůže dostavit na dnešní plenární zasedání. Je to velice dlouhá otázka, nicméně zcela správně jste identifikovali klíčové problémy. Musíme skutečně zajistit úspěch SEPA. První otázka se ptá, jak komise hodlá podpořit přechod na nástroje SEPA. SEPA je v podstatě projekt, který je, eh, je řízen trhem a má zajistit užitek pro naši ekonomiku. Takže komise se rozhodla, že pomůže na startování SEPA pomocí naší zprávy o pokroku a také chceme zajistit zajištění SEPA na úrovni veřejné zprávy. Čili SEPA musí být přijata ze strany veřejné zprávy. A jak bylo oznámeno minulý týden v rámci balíčku na obnovu hospodářství, chceme také zajistit, aby plný užitek SEPy byl skutečně naplněn. Druhá otázka se ptá, zda kritické množství pladeb bude realizováno prostřednictvím SEPy do konce roku 2010. Pochopitelně věříme, že tyto náklady na přechod budou minimální, i když ten transfer SEPy byl zdárně spuštěn bohužel pouze malé procento pladeb skutečně přešlo na ten systém. Navíc přímé inkaso SEPA se bude spouštět až koncem tohoto roku, čili stávající tempo té migrace je příliš pomalé, abychom mohli dosáhnout to kritické množství, které potřebují, zapotřebí mít do konce roku 2010. Třetí otázka se ptá, zda musíme stanovit jasné nezávazné datum, jasný závazný termín pro přechod na nástroje SEPA. Myslíme si, že e, výhodou stanovení tohoto termínu, což je v tuto chvíli rok 2012, není něco zas tak nerozumného. Nicméně pro celou řadu členských států je to velice citlivá otázka. Z tohoto důvodu dáváme přednost tomu, abychom získali informace o dopadu eh, na jednotlivé zainteresované strany a abychom také zahájili diskusy právě s těmito stranami. To by mohlo vést k určité politické podpoře a pokud to bude zapotřebí, tak budeme eh, nabízet legislativní návrhy, možná tedy koncem letošního roku. Čtvrtá otázka se ptá, jak můžeme posílit právní jistotu v souvislosti se systémem přímého inkasa SEPA, zejména co se týče uplatňování poplatku MIF? Máme dočasné řešení, musíme zajistit především právní jasnost a dále musíme úspěšně spustit přímé inkaso pomocí SEPA. Čili komise plně podporuje snahy Evropského parlamentu i Evropské rady. Chceme najít dočasné řešení v rámci kontextu revize nařízení o přeshraničních platbách. Komise také podporuje právní validitu mandátu přímého kasa SEPA v rámci migrace na tento systém. Nicméně je to právní otázka, která musí být řešena národními úřady. Například využít možnosti, že budou eh, využívat implementace směrnice o službách. Další otázka se týká toho, jakým způsobem komise řeší otázku poplatků MIF u plateb kartou. Zde vycházíme jednak z nocení pravidel hospodářské soutěži eh, na základě systému o kartách, hlavně se to týká karet Visa a Mastercard. O roku 2007 se komise rozhodla, že v případě přeshraniční pladeb kartou pomocí Visa a Mastercard, jak kreditní, tak debitní karty, nejsou eh, kompatibilní s pravidly hospodářské soutěže. Mastercard se nyní odvolává na toto rozhodnutí a v roce 2008 Eh, komise zahájila postup, eh, ve kterém chceme zjistit, zda MIF je porušením článku 81 v případě pladeb kartou Mastercard a Visa. Naše diskuse v této oblasti s Visa neustále pokračují, čili komise chce nastavit rovné podmínky pro Mastercard a Visa Europe, stejně tak pro ostatní platební systémy, které mohou vzniknout v budoucnosti. Dále zde zazněla otázka, zda by komise měla nabídnout konkrétní řešení v případě poplatku MIF. V tržní ekonomice eh, je to otázka pro daný průmysl. Ten musí vytvořit eh, patřičný model. Co se týče karet, jak už jsem říkala, probíhají diskuse s Mastercard a se společností Visa. Co se týče směrnice eh, SEPA přímého enkasa, Komise chce pomoci eh, sektoru, aby mohli vést trvalý, eh, stálý dialog s bankovnictvím, s bankami a také chceme pomoci relevantním aktérům na trhu. Tyto hlavní směry by měly být poskytnuty v listopadu roku 2009. Další otázka se ptá, jaká konkrétní opatření hodlá komise při současné krizi navrhnout, aby zajistila, že migrace na nástroje SEPA nepovede k nákladnějšímu platebnímu systému. Podle eh, názoru komise by k tomu nemělo dojít. V první řadě SEPA by měla posílit hospodářskou soutěž, také operační efektivitu pomocí eh, určitých eh, z objemu. Dále bychom také měli stanovit eh, stanovování cen, i když uživatelé mohou mít pocit, že tam jsou neviditelným způsobem stanoveny ceny, až by mohl naopak vést ke zvyšování poplatků. Čili je důležité, abychom náležitě komunikovali s bankami. Za třetí, komise také sleduje dopad SEPy na zákazníky tím, že dává určité pokyny. Dále musíme mít efektivní systém a musí tady existovat určité alternativy, pokud by ten systém byl příliš drahý. Chceme vytvořit panevropský debitní systém a pochopitelně dohled budou mít jednotlivé národní úřady. Čili SEPA by měla zajistit mnohem efektivnější platební systém a také dobré využití platebních karet, které bude v souladu s národními, s národní legislativou. Čili vítám toto ustanovení a velice bychom chtěli podpořit tento systém SEPA ze strany Evropské komise. Děkuji vám. A teď pan, na tři minuty bude mít slovo pan Jean-Paul Goze za EPP. ED, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, mnohé zde již bylo řečeno o směrnici o platebních službách. Já jsem zde byl zpravodajem pro tuto věc a bylo to přijato v rámci prvního čtení v roce 2007. Výsledkem této směrnice je, že různí aktéři v oblasti bankovnictví eh, mohou eh, mít nezbytné nástroje pro provádění SEPy. Byly přijaty evropská ustanovení pro bankovní karty, eh, pro bezhotovostní platební styk a vlastně Tady brzy nebude žádný rozdíl mezi přeshraničními a národními platbami. Bude se takový jednotný trh. Tato situace bude mít výhody jak pro bankovní systém, tak pro spotřebitele. Komise řekla, že se zavázala k tomu, aby přechod na nástroj SEPA neznamenal pro evropské občany eh, větší nákladovost celého systému. Ovšem tento přechod k SEPA eh, probíhá příliš pomale. 1. říjen 2008 eh, tehdy pouze 1,7 všech transakcí probíhalo podle formátu SEPA. Z tohoto důvodu dnes eh, přijímáme rezoluci Evropského parlamentu, kterou požadujeme po komisi, aby stanovila nějaké limitní datum pro přechod k tomuto nástroji. Toto datum by nemělo překračit 31.12.2012. Do té doby by mělo vše probíhat podle SEPy, ale aby bylo možné tohoto dosáhnout, je třeba vyřešit eh, citlivou otázku mnohostraného mezibankovního poplatku. Není možné tento poplatek odstranit, protože platební služby jsou komerčními službami a je zde mít určité náklady, určité marže. A Abychom zabránili, aby to vše bylo jaksi nejasné, tak je potřeba, aby komise stanovila jasné pokyny pro uplatňování eh, mnohostraného mezibankovního poplatku. Je třeba, aby tyto pokyny byly známé před zahájením systému SEPA. Pokud zde nebudeme mít dostatečnou právní jistotu, tak četné banky v mnoha zemích by byly v citlivé situaci a mohlo by to vlastně zablokovat provádění systému SEPA. EPP a PSE předložili pozměňovací návrhy, které jsou velmi obdobné v této věci. Týká se to zítřejšího hlasování. My bychom samozřejmě byli rádi, abyste k těmto pozměňovacím návrhům přihlédli. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Gozesi. Teď máme eh, spontánní řečníka. Paní Takovič, mám dva řečníky. surasti Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli čelíme hospodářské krizi a potřebujeme nástroje, které podpoří hospodářský růst. Dodívám se, že vytvoření finančních nástrojů by bylo určitým zdrojem pro nová opatření. Hovoříme dnes o trhu plateb a je škoda, že naše řešení jsou do praxe převáděna velmi pomalu. Hovoří se o tom, že to vázne na technických možnostech bank, že tam ta technická řešení nejsou nebo nejsou dostatečná. Ovšem, technická modernizace bank je v zájmu samotných bank. Banky se musí sami modernizovat, tak aby se modernizovaly celé trhy, musí aktualizovat eh, své platební postupy tak, aby z toho měli zisk. Je proto důležité, aby jednotlivé subjekty na trhu odhodlaněji podporovali přechod na systém SEPA. Děkuji. Děkuji. Další. Děkuji. Víme, Eh, že Jednotný platební prostor v EU je skutečnou výzvou právě pro malé a střední podniky. Tyto podniky velmi intenzivně spolupracují e, také s těmi platebními kartami a se systémy plateb a náklady v těchto systémech se velmi liší. A já si myslím, že tady není dostatečná transparentnost. Právě v době krize potřebujeme, aby podniky měly dostatečnou podporu. Je potřeba, abychom náklady snížili pro tyto malé a střední podniky tak, aby se zvýšila jejich bonita, protože díky tomu potom získají větší úvěry. A já si myslím, že nástroj SEPA by byl vhodnou cestou, jak tohoto dosáhnout a jak dosáhnout toho, aby nejen malé a střední podniky na tom byly lépe, ale aby i vztahy eh, mezi menšími podniky a většími podniky byly velmi dobré. Děkuji. Eh, a teď bych eh, poprosil paní komisařku, aby se na závěr chopila slova. Ráda bych poděkovala výboru, pro, hospodářskému výboru a předsedkyni paní Pere za toto výzvu k rozpravě, kterou komise velice vítá a vítá podporu SEPy. Není to jenom iniciativa, k vlastní regulování, ale je to velice důležitá veřejná iniciativa, aby se uplatňovala a posilovala moneta měnová unie, stejně jako Lisabonský program. Komise sdílí eh, stejnou představu a cíle SEPy. Ale chtěla bych tady připomenout tři důležité věci. Za prvé, jak už bylo řečeno, komise byla velice aktivní v tom, že pomáhala um, při, um, vést um, proces migrace na SEPu tím, že tlačila na veřejné orgány, aby to co nejrychleji přijímali. Budeme nadále pokračovat v tomto úsilí jakožto katalyzátoru SEPy. Za druhé, i když sdílíme zájem parlamentu, aby tady bylo stanoven nějaký jasný termín, myslíme si, že už je čas, abychom tesali takový termín do kamene. Musíme uvést celý pohyb a uvést uvedli jsme ten eh, proces eh, do pohybu, ale myslíme si, že je třeba odvést ještě hodně práce přímo eh, v konkrétní dole, než bude možné stanovit takový termín. Nemohu také říci, že budeme určitě přinášet doporučení ohledně toho, aby vzájemná vypořádávání mezi bankami byla taková, aby to nebylo v rozporu se zásadami volné hospodářské hospodářské soutěže. A víme také, že v souvislosti s přechodem na přímé inkaso je třeba, aby ta naše doporučení byla před listopadem 2009, ale ta doporučení, takováto guideline, mohou být vypracovány jenom teprve tehdy, jestliže samo odvětví nám poskytne své náměty ohledně eventuálních um, podnikatelských modelů. Děkuji, paní komisařko. A Ehm, dostali jsme eh, návrh od eh, hospodářského výboru na uzavření rozpravy a zase hlasovat se bude jako obvykle eh, v zítra. A teď přecházíme k poslednímu bodu, na který dnes máme na programu. A bude to návrh usnesení, který předkládá zahraniční výbor a který se vztahuje k zhoršování humanitární situace na Sri Lance. Počkáme, až paní komisařka se usadí. A pak můžeme zahájit naši rozpravu a zahájíme